nebo jiných eh, opatrovníků. A v tomto kontextu tedy naši experti dnes budou hovořit o úloze mezinárodního práva soukromého při eh, vyhledávání nástrojů eh, v současném kontextu migrace. A nyní bych tedy chtěla dát slovo prvním dvěma řečnicím. Je to profesorka Kajinské Verhelen z Genské univerzity a profesorka Sabine Kornolů z Pařížské univerzity. Omlouvám se za výslovu vašich jmen a máte tedy slovo. Děkuji. Dámy a pánové, Evropský parlament nás pověřil dvěma studiemi na téma, jak mezinárodní právo soukromé se může využít tak, aby eh, se konzistentně přistoupilo k migračním otázkám. Za tímto účelem jsme tedy utvořili tým, ale tohle není správná prezentace. My jsme tedy za tímto účelem vytvořili eh, tým eh, akademiků, eh, máte eh, jejich seznam. První studie se obecně týká interakcí mezi pravidly mezinárodního práva soukromého a právy cizinců. Další bod se konkrétněji zabývá právy migrujících dětí. Chceme tak lépe poznat eh, nástroje, eh, které jsou k dispozici. Eh, také bychom chtěli vlastně provádět i další rešerše. Ukázalo se, že ty otázky, které řešíme, jsou zcela zásadní. Chceme-li vést kvalitní migrační politiku, konzistentní politiku, lidskou politiku. Ale ta problematika je velice obsáhlá a my jsme měli pouze několik týdnů na to se jí zabývat. Nicméně dospěli jsme k několika závěrům, které snad budete považovat za relevantní, i když se v pravém smyslu slova nejedná o podrobné legislativní návrhy, protože tam by bylo třeba provést ještě další výzkumy. Využívání právní teorie a judikatury eh, stálo vlastně eh, jako takový základní kámen této studie. Hovořili jsme také s různými členskými státy, se zástupci Červeného kříže, s opatrovnickými eh, orgány, s ústředními orgány v rámci Bruselu 2a a také s asilovými a migračními orgány. Tyto rozhovory byly velice obohacující, ukázaly, že vlastně je málo koordinace cizineckého práva a pr- mezinárodního práva soukromého, i když samozřejmě ta koordinace je možná, což jsme chtěli v těch našich studiích ukázat. A teď ještě předám, teď tedy předám slovo Jinské Ferhelen. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, já budu tedy stručně eh, informovat o studii Mezinárodní právo o soukromé v kontextu eh, rostoucí migrace. Chci se podívat na vzájemné interakce, vlastně to soukromé eh, právo už upravuje vztahy mezi lidmi, kteří eh, jsou z různých států, kdežto migrační právo upravuje tok lidí mezi státy. Migrační právo i soukromé právo, včetně eh, uprchlického a asilového práva, zapadá do oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, ale naše studie ukázala, že neexistuje žádný konzistentní přístup. Každá oblast má svá vlastná pravidla vlastní pravidla. To platí jak pro migrační předpisy, tak pro mezinárodní právo soukromé. Působí ve velice odlišném eh, prostředí. A jedním z hlavních zjištění je, že je třeba zajistit lepší vzájemné působení mezi těmito dvěma oblastmi a prostředími. Než se zmíním o některých klíčových zjištěních, chtěla bych zdůraznit, že tato studie je e, vlastně pouze takovým prvním krokem a bylo by třeba provést ještě mm, podrobnější e, rešerši. Ta studie se skládá ze tří kapitol. První kapitola o uznávání eh, statusu osoby eh, získané v zahraničí, eh, kapitola 2 uplatnění zahraničního práva a kapitola 3 se týká Ženevské konvence. My doufáme, že najdete řešení, která by mohla vlastně řešit tu neefektivní působení mezi oběma eh, soubory eh, pravidel, protože potom to může ovlivnit samozřejmě soukromý a rodinný život migrantů. Než se budu zabývat některými z klíčových zjištění, chtěla bych nejprve položit eh, několik otázek z reálného života, které eh, ukazují, jak je to téma složité a jaké výzvy před sebou má mezinárodní právo soukromé v kontextu migrace. Například, jak může chlapec ze Somálie prokázat to, že je nezletilý, když nemá rodný list? A přitom prokázat nezletilost je nezbytné, má mít nárok na opatrovníka. Tady bych chtěla odkázat na osoby, eh, které pocházejí ze zemí, kde se prostě nedělají systematicky zápisy narození do matrik, protože zástupci úřadu tam přicházejí třeba jenom dvakrát za rok a eh, vlastně potom do těch rodných listů píšou buď jenom leden, anebo jak, nebo červen a to potom vyvolává podezření z podvodu anebo k diskusím, zda ta dotyčná osoba je nezlatělá nebo ne, zda má nárok na opatrovníka nebo, nebo ne, protože to je důležité, protože ten opatrovník potom vystupuje jménem nezletilého v azylovém řízení. Nebo můžeme mít afgánský pár, který žádá o azyl a předloží eh, odací list, podle kterého vlastně byl eh, uzavřen náboženský sňatek v době, kdy té dívce bylo 16 nebo dokonce 15 jak může řáno prokázat, že dané dítě je jeho, když se narodilo v eh, uprchlickém táboře v Libanonu a ne, nemá rodný list? Nebo co když dívku z Konga eh, vlastně adoptuje její teta ve Francii, eh, úřady schválí adopci, ale potom to dítě nedostane výzum k vstupu do Francie. Jak vlastně lidé mohou prokázat své rodinné vazby? To je problematické pro migranty, ale i pro úřady. Eh, jak vlastně asilové a migrační úřady v Evropě mohou vyhodnotit zahraniční doklady, které se týkají vlastně eh, statusu té dané eh, osoby když se podíváme na, tady, na to, jak vypadají dokumenty ze Sýrie nebo tento odací list z Afghánistánu, anebo někdy lidé nemají žádné dokumenty. Během těch rozhovorů národní orgány zdůrazňovaly, že je třeba, eh, aby byla víc, větší spolupráce mezi národními orgány, které odpovídají za občanskoprávní věci. Eh, to jsou například eh, různé matriky, úřady na ochranu dítěte a podobně a ti musí spolupracovat s asilovými a migračními orgány. A toto eh, tedy eh, zmiňujeme podrobněji v kapitole 1 naší studie. Eh, v této studii jsme vlastně se zabývali dvěma přístupy. Hovořili jsme o interakcích mezi eh, oběma typy práva. Je to například právo na sjednocení rodiny, které závisí na dokladu eh, o sňatku a příbuzenství. Eh, ochrana dítěte bez doprovodu závisí na tom, zda se podaří prokázat jeho věk. Nicméně ta pravidla mohou mít různý účinek. V některých situacích uznání osobního statusu podle mezinárodního práva soukromého je nezbytným předpokladem pro to, aby vlastně eh, ta osoba eh, získala status migranta v členském státě. Pak jsou situace, kde vlastně není tento migrační status, přestože vlastně byl uznán osobní status podle občanského práva. A tím se celá věc velice komplikuje. Abych uvedla příklad k tomuto eh, prvnímu bodu týkající se problému při získávání specifického eh, statusu, tak bych chtěla zmínit případ transferu podle dublinského nařízení. Ten se vlastně provádí poté, co například je přijat třeba zahraniční odací list nebo zahraniční rodný list. Sjednocení rodiny je možné pouze po Eh, uznání eh, takového zahraničního odacího listu. A v praxi eh, jsou s tím velké problémy, protože často chybí doklad o sňatku, příbuzenských vazbách nebo věku. Ve studii jsme ukázali alternativní metody, které se dnes používají jako náhrada chybějících osobních dokladů. V některých členských státech jsme narazili na dobré postupy, třeba ve Francii, kde je orgán, který vystavuje doklady lidem, které, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu v případě, že jim doklady chybí. Ale zároveň také mezi členskými státy panují obrovské rozdíly. Eh, také tam jsou někdy restriktivní postupy, které ukazují, že ti lidé jsou obecně eh, podezříváni z podvodu. A toto všechno tedy přináší otázku, jak EU může podpořit členské státy při vytváření alternativních metod eh, nahrazujících eh, chybějící dokumenty. Eh, musí to být takové alternativní metody, které budou přiměřené, budou mít procesní záruky, které budou jednotné v EU. To je velice důležitá věc, vážení poslanci a poslankyně. Klíčové zjištění v této studii, ale také ve studii, kterou bude prezentovat kolegyně Sabin Kornelu, se týká dokladu o nezletilosti a věku v případě, že rodný list není anebo je považován za nespolehlivý. Zase, vážení poslanci a poslankyně, je třeba zlepšit eh, jednotnost eh, řízení při posuzování věku v EU. Řízení pro posuzování věku musí respektovat nejlepší zájem dítěte v každém jednotlivém případě. A výsledky takovéhoto posuzování věku v jednom členském státě by měly být uznány eh, orgány eh, i v jiných členských státech. Nyní tedy druhá odrážka uznání osobního statusu podle mezinárodního práva soukromého, eh, které není dostatečné z hlediska migračního práva v tom smyslu, že uznání osobního statusu podle občanského práva nevždy znamená vydání i přiměřeného statusu podle migračního práva. V naší eh, studii se dočtete o neúčinném vzájemném eh, působení mezi mezinárodním právem soukromým a migračními zákony. Tady bych chtěla provést ilustraci na příkladě Kafala, což je islámská instituce. Je to dobrý doklad vlastně nedostatečné koordinace mezi oběma eh, pravidly. Eh, vlastně eh, kafala může mít i občanskoprávní účinky v členských státech, ale nevždy to automaticky znamená, že dítě může legálně pobývat v EU. A tady bych chtěla odkázat na naše sedmé klíčové zjištění v této první studii. EU by měla e, informovat o Hákské konvenci z roku 1996, která se týká ochrany dětí, je platná ve všech členských státech a zavádí vlastně povinnosti pro členské státy, pokud jde o migrující děti, eh, například v souvislosti s kafala. Členské státy by si měly uvědomit, že kafala, i když to je instituce, kterou ve svém právním systému nemají, vlastně zakládá určitá práva pro migrující děti. V případě, eh, že kafala je tedy eh, uznána podle Hákské úmluvy, tak my argumentujeme tím, že děti by měly dostat výzum nebo povolení k pobytu, pokud to vyžaduje právo eh, na respektování jejich rodinného života. Na závěr ještě pár slov ke druhé kapitole studie, to je studie o uplatňování zahraničního práva. V kontextu migrace eh, se objevují eh, problémy zejména z hlediska nesoudních orgánů, což jsou třeba matriky nebo správní orgány, které působí v oblasti migrace. Například, když nějaký migrant přijde na hranici, pohraniční policie může eh, posuzovat eh, věrohodnost osobních dokladů. V případě sjednocení rodiny příslušné správní orgány rozhodují o sňatcích, které byly uzavřeny v zahraničí podle zahraničního práva. To mohou být náboženské sňatky, sňatky dětí, náboženské sňatky s registrací u státu a tak dále nebo asilové orgány, které uplatňují daplinské nařízení, musí posoudit, zda jsou rodinní příslušníci v jiném členském státě, což může zase pak vyžadovat eh, uplatnění zahraničního práva. A v takových případech vlastně vyvstává několik eh, palčivých otázek. Mají migrační a azylové orgány povinnost uplatňovat zahraniční právo a pokud ano, jak vlastně posoudí obsah toho zahraničního práva a e, pokud my víme, zatím neexistuje žádný vědecký výzkum týkající se právě těchto palčivých otázek. A tato studie e, tedy může být pouze e, dokladem situace v různých členských státech. A nyní předám slovo kolegyni Sabin Kornelu. Děkuji. Eh, paní předsedající, dámy a pánové, eh, naše druhá studie se zabývá vzájemným působením a právem soukromým mezinárodním a právem EU, ale ve středobodu je ochrana dětí. Eh, především co se týče dětí bez oprovodu a oddělených od svých rodin. Tyto děti tedy cestují, ale není s nimi žádný dospělý, který by za ně byl odpovědný. Když se podíváme na oblast působnosti této studie, tak eh, ten rozsah je velmi široký, protože se zabývá všemi dětmi bez oprovodu, ať už žádají o azyl či ne. Nehledě na to tedy, eh, zdali jsou pronásledovány, eh, či jsou v zemi Eh, nebo jsou ekonomickými migranty. Co se týče eh, současného nedostatku koordinace mezi eh, migračním právem a právem soukromým, mezinárodním právem soukromým. Existují Eh, sítě pro ochranu eh, dětí eh, v EU. Máme tedy migrační právo a mezinárodní právo soukromé. Ale my jsme zjistili, že sítě spolupráce a tato pravidla fungují úplně v odlišných oblastech, na jiných úrovních, nejsou vůbec skoordinovány a navzájem se ignorují. Toto zjištění je opravdu velmi znepokojivé a cílem této studie je dosáhnout lepší koordinace mezi těmito eh, dvěma eh, soubory pravidel. Máme eh, Brusel 2 nařízení ohledně rodičovské odpovědnosti a CAS, což je systém evropského azylu, tak Tyto systémy jsou nyní revidovány a proto existuje šance, aby tato situace byla zlepšena. Naše studie se dělí na tři kapitoly. Ta první kapitola se zabývá eh, vzájemnou působení mezi migračním právem a mezinárodním právem soukromým. Potom máme mechanismy na přeshraniční spolupráci a kapitola 3, která se zabývá eh, otázkami, eh, který, které se zabývají dětí tmy eh, migranty. Já bych se chtěla eh, soustředit na nejdůležitější eh, klíčová zjištění v kapitole 1 a 2. Za prvé, co se týče vzájemného působení mezi migračním právem a mezinárodním právem soukromým, já bych se chtěla soustředit na naše třetí klíčové zjištění, tedy děti, které žádají o azyl. My žádáme lepší koordinaci mezi Bruselem 2a E, a S mezi tímto nástrojem. Podívejme se třeba na dítě bez oprovodu eh, z Iráku a žádá o azyl. V členském státě musí být stanoven opatrovník, aby zastupoval dítě během celého řízení. A jakmile dítě dostane status uprchlíka, tak musí začít fungovat dlouhodobé řešení. A jestliže eh, tedy v opačném případě je zamítnut to, tento status, tak eh, musíme nalézt řešení, které by bylo v nejlepším zájmu dítěte. A který členský stát je odpovědný, který má eh, jurisdikci, aby přistoupil eh, k ochraně nařízení Dublin ošetřuje pravidla během řízení azylu a Brusel 2a poskytuje obecná pravidla pro ochranu dětí a občanské právo. A tato obecná eh, pravidla se uplatňují ve všech případech, eh, včetně těch dětí, které žádají o azyl. Eh, v současnosti v praxi, co se týče ustanovení pro azyl a azylové úřady, Eh, tedy upřednostňují eh, soukromé právo a tyto nástroje, alespoň do té doby, eh, dokud trvá asilové řízení. Ale ta právní situace není úplně jasná a ochrana dětí není optimální. Proto my argumentujeme, že my potřebujeme, aby zde bylo zahrnuto kříž. Actions tam byl zahrnut aspekt křížového plnění a také je potřeba zrevidovat eh, Brusel 2a. Musíme se soustředit na specifické potřeby osob eh, nezletilých bez doprovodu a je potřeba, aby existovala koordinace mezi pravidly, které jsou v rámci CEAS. Eh, zároveň v rámci této revize nás troje CE a S, tak se musíme e, soustředit na nástroje, které jsou již v občanském právu, tedy e, Brusel 2a, ale také co se týče třetích e, států, tedy Hákská úmluva 1996 ohledně ochrany dětí. Já se k tomu ještě vrátím. Eh, co se týče současné eh, migrační krize, tak eh, nesmíme ztratit ze zřetele, jak je významné chránit ty děti bez oprovodu, které o azyl nežádají. Například jurisdikční pravidlo článku 13 nařízení Brusel 2a Eh, to je ustanovení, které se týká dětí bez doprovodu. A zde se stanoví, že jurisdikce se zakládá na přítomnosti dítěte v členském státě. Odstavec 2 je jeden z těch mála eh, příkladů, kdy nástroj soukromého práva explicitně řeší situaci eh, dítěte migranta. Ale jak se eh, může použít eh, toto ustanovení na děti bez oprovodu eh, v případě, že tato žádost o azyl se zakládá hospodářské situaci, ne na pronásledování třeba nějaké dítě z Iráku, ne z Iráku, ale z Maroka. Takže toto dítě můžeme považovat za dítě mezinárodně vysídlené, protože jsou nepokoje v jeho zemi. Takže to by byl článek 13 eh, Bruselu 2a, ale eh, stejná otázka je v Hákské umluvě z roku 1996, protože v Hákské umluvě je podobné ustanovení pro tuto situaci. V naší studii navrhujeme, aby článek 13 eh, a ekvivalent v Hákské umluvě tak by se měl interpretovat více extenzivně Eh, s ohledem na to, proč to dítě se vydalo na cestu, potom eh, potvrdit jurisdikci úřadu členského státu, kde to dítě se nachází. Ale eh, musíme samozřejmě uznat, že text není jasný a specifická situace nezletilých vyžaduje naši pozornost. A druhá kapitola naší studie se zabývá přeshraničními mechanismy spolupráce, které jsou zcela zásadní pro efektivní ochranu eh, eh, dětí migrantů. Když se podíváme eh, především na situaci dítěte a jeho rodiny. A vrátím-li se k příkladu, k tomu dítěte bez doprovodu z Iráku. E, představme si, že to dítě je e, v Řecku, ve přijímacím středisku. Je potřeba najít jeho rodiče a příbuzní, kteří jsou možná e, roztroušeni po celé Evropě. Spolupráce je rovněž potřeba, jestliže úřad rozhodne, že umístění či transfer dítěte do jiného státu, což může být stát původu Eh, dítěte nebo jiný členský stát nebo třetí stát, kde jsou eh, členové rodiny dítěte. Za prvé, rodiče iráckého dítěte mohou být pořád ještě v Iráku a samozřejmě eh, tady by nemělo by bylo zcela bez pochyb otázka vrácení dítěte do Iraku, ale potom možná v nejlepším zájmu dítěte by bylo, aby to dítě nezůstalo samo v Řecku, ale aby e, se dostalo do jiného členského státu, kde jsou jeho příbuzní. Zde bych chtěla soustředit se na čtvrté klíčové zjištění ohledně návrhu komise přepracovat Brusel 2a. V současnosti kapitola o spolupráci mezi centrálními orgány v rámci občanského práva nemá dostatek detailů a proto ty eh, mechanismy spolupráce ještě se nedostaly do své, eh, nevyužily svůj potenciál. Komise Mm, specifikuje oblasti spolupráce, aby se mohla zlepšit spolupráce mezi národními úřady a to bychom určitě měli podpořit. Ale musíme si uvědomit, že eh, Brusel 2a se týká pouze spolupráce mezi členskými státy, zatímco ochrana eh, nezletilých eh, se týká spolupráce s úřady třetích zemí, země původu či transitních zemí. Spolupráce s třetími státy se řídí eh, globálními nástroji Hákská umluva z roku 1996 o ochraně dětí a ta se eh, uplatňuje uplatňuje ve všech členských státech EU a zároveň to bylo ratifikováno 18 dalšími státy a mezi nimi je eh, Turecko, Albánie a Maroko. S ohledem na Hákskou úmluvu já bych chtěla pohovořit a zdůraznit eh, to třetí klíčové zjištění. Členské, Evropská unie by se měla soustředit na na ty členské státy, které jsou stranou Hakské umluvy, tak aby správně prováděly Hakskou umluvu. A pokud tomu tak není, tak Evropská unie by měla poskytnout eh, pomoc těmto členským státům, protože eh, nestačí-li, pokud ten stát něco ratifikoval, tak to může nestačit, pokud eh, to neimplementujeme. Eh, je potřeba identifikovat tyto státy, kde spolupráce ohledně eh, nezletilých bez doprovodu je možná, rozumně možná, a měly by tyto státy být vyzvány, aby se připojili k této umluvě. A závěrem, bych eh, chtěla vyzdvihnout, že během našeho výzkumu jsme nalezli mnoho zajímavých nástrojů, které buď už existují, nebo se o nich v současnosti diskutuje v rámci procesu revize. Na obou stranách migrační právo a mezinárodní právo soukromé, ale jsou úplně v odlišných eh, vesmírech a není zcela využit jejich potenciál. Eh, proto je potřeba, aby zasáhl evropský zákonodárce a s tímto cílem jsme identifikovali v našich eh, obou studiích eh, konkrétní body. A kromě toho náš tým bude dále pokračovat ve výzkumu v této oblasti, protože my jsme přesvědčeni, že ještě můžeme udělat více, abychom dosáhli lepšího vzájemného působení mezi těmito dvěma právními rámci. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji, děkuji vám oběma. A teď se dostáváme k druhé části našeho workshopu a bude hovořit paní Martina R. Klüneman, soudkyně u okresního soudu v Hamu. Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, eh, jsem velmi ráda, že jste mě pozvali jako člověka z praxe, jako člověka z Německa, jako soudkyně, která soudí případy rodinného práva. My v Německu samozřejmě máme velmi mnoho uprchlíků a velmi mnoho také mm, nezletilých uprchlíků bez doprovodu, což vás asi nepřekvapí a já jsem se snažila tady v té mé prezentaci schrnout mé osobní zkušenosti, eh, stejně jako zkušenosti, které jsem byla schopná určitým způsobem vyabstrahovat z rozsudků eh, našich německých soudů a také eh, ze zkušeností svých kolegů z Evropské sítě. Také vím, jakým způsobem reagují lidé z praxe Eh, na to, že vlastně já jsem byla také jedna z prvních, která se opovážila vůbec některé věci poprvé zveřejnit a dala podnět k tomu, abychom se my lidé z praxe setkali. Eh, v Německu vycházíme z následujících výchozích bodů. Samozřejmě u nás prioritou je ochrana nezletilých ve chvíli, kdy hovoříme o nezletilých eh, uprchlíků bez doprůvodu bez doprovodu. To znamená, že ve chvíli, kdy před sebou máme eh, uprchlíka, tak pro nás tato lidská bytost je v první eh, řadě dítětem. Dítětem, které nemá žádného eh, člověka, který by ho doprovázel, žádného zákonného zástupce. A až na druhém místě vidíme toto dítě jako příslu, státního příslušníka jiného státu. Já jsem vám v tuto chvíli chtěla ukázat eh, vlastně z odstavce, nejdůležitější odstavce z občanského zákonníka eh, díl 8, to znamená, že u nás v tuto chvíli dochází k redistribuci nezletilých a tady hlavní roli samozřejmě hraje úřad o péče o dítě té spolkové země, ve které vlastně byl tento nezletilý uprchlík eh, registrován. To znamená, že tento úřad péče o dítě je tím prvním úřadem, který zajišťuje opatrovníka tomuto dítěti. S tímto systémem souvisí také zákoně upravené oprávnění a splnomocnění těchto úřadů jmenovat zákonného opatrovníka těchto dětí. Ten druhý úřad péče o dítě, kam bylo to dítě přesunuto, musí eh, informovat soud, na kterém se řeší eh, rodinné právo a tento soud musí jmenovat zákonného opatrovníka. Německé rodinné právo eh, vlastně nebylo změněno ani v souvislosti s velkou uprchlickou krizí, v podstatě nebyl k tomu ani důvod a z toho důvodu vám můžeme v podstatě eh, zmínit, že samozřejmě každý nezletilý má právo na ochranu, nezávisle na tom, jak té země je státním příslušníkem. To znamená, všichni mají tuto právo a ty informace my vlastně většinou v naprosté většině případů získáváme právě od těch úřadů péče o dítě ale samozřejmě je možné, že se vlastně o všechno postará ten první úřad péče o dítě, anebo velmi často to sdělení k nám přichází vlastně od příbuzných tohoto nezletilého. A jelikož tito nezletilí, nebo tento nezletilý nemůže samozřejmě e, zákonně konat ve všech oblastech. To znamená, jde v podstatě o nedoprovázeného nezletilého, který se nachází na území země, a i z toho důvodu vlastně toto dítě má právo na zákonného zástupce. Ve chvíli, kdy ten zákonný zástupce neexistuje, tak vlastně je stát prostřednictvím rodinných soudů a úřadu péče o dítě zodpovědný za to, aby tento nezletilý získal zákonného opatrovníka. A co je asi specifické na tom německém systému je to, že my se vlastně asi snažíme opravdu co nejdříve tuto situaci řešit. To znamená nejpozději, když vlastně jsme informováni úřadem péče o dítě, ale většinou tyto informace, vlastně toto sdělení už máme předtím. To znamená, že eh, ve chvíli, kdy se začíná jeho eh, eh, případ řešit, tak Většinou toto dítě vlastně není na území Německa déle jak několik měsíců, maximálně eh, několik týdnů, maximálně několik týdnů. Podle článku 13 eh, odstavce 2 je jasné, že vlastně tento charakter uprchlíka ještě neza, neznamená, že nemůže mít právo jaksi na eh, trvalý eh, nebo obvyklý podyt. Ve chvíli, kdy my, kdyby to tak bylo, kdyby tady, ty, tě, tady bylo dostatečné množství důvodů, které by zakládalo jaksi předmětnost této žádosti, tak je mu uděleno toto povolení. Velmi často je také velmi těžko v podstatě uh, identifikovatelné, kdo je uprchlík. Jestli je to někdo, kdo hledá u nás ochranu, aby je to někdo, kdo prostě jednoduše utekl z domova. A tady vycházíme z informací, které nám prostě poskytne to dítě. Německé hmotné právo říká, že ve chvíli, kdy vlastně rodinný eh, soud eh, když tedy ten rodinný soud zjistí, že rodiče tohoto dítěte nemohou eh, dítěte zajistit ochranou zákonnou péči, tak vlastně tady na základě tedy tohoto hmotného základu naše úřady a stát je, jsou povinovány dítěti zajistit eh, zákonného zástupce. Já samozřejmě mám tady zkušenosti z praxe a snažila jsem se tady vám trošičku smysluplně vysvětlit, jakým způsobem si myslím, že by bylo rozumné postupovat, i když tak samozřejmě nepostupují všechny eh, německé soudy, protože my většinou nemáme vůbec žádné dokumenty tohoto dítěte. Eh, Eh, velmi často máme prostě jenom nějaké naskenované papíry. Velmi často také, když ty dokumenty máme, tak si vůbec nejsme v podstatě jistí autentičností, eh, pravostí eh, těchto, těchto dokumentů. To znamená, tady je třeba si postavit tu otázku, kde jsou ty hranice, kdo má právo na péči o toto dítě. Je třeba to vyšetřit podle cizineckého práva jak se k těmto eh, informacím dostanou. Dokonce je možné, že v zahraničí už bylo přijato nějaké soudní rozhodnutí, to znamená, je to ještě eh, komplikovanější. Eh, nebo nedošlo k tomu, že vlastně rodiče, rodičům nebylo umožněno vykonávat péči o dítě. A nebo je dítě v kontaktu se svými rodiči přes počítač, přes internet, aspoň jednou měsíčně nebo několikrát do měsíce nebo dokonce každý den mohou takto rodiče mm, vůbec vykonávat toto právo. Velmi často tyto děti přichází do Evropy již se splnomocněním od svých eh, rodičů. To znamená, že velmi často vlastně jsou, eh, jsou na cestě ke svým příbuzným, kteří jsou již na území Evropské unie. To znamená, jak postupovat v těchto případech. Opatrovník musí zastupovat dítě ve všech oblastech a odvětvích, kde je nutné. Takže to za prvé. A za druhé je třeba vyjasnit si tu perspektivu, to znamená, je třeba zajistit eh, vlastně podání žádosti o azyl pro toto dítě, nebo jakým způsobem zajistit, aby nastoupilo do vzdělávacího systému. Ale není to tedy pouze otázka sloučení rodiny. E, jsou to také jiné otázky, to znamená, já musím například podat žádost pro toto dítě, aby dostalo finanční příspěvek, nebo je možné, že to dítě musí být operováno. Kde to nahlásit? Jak to nahlásit? Eh, má nastoupit do školy? A potom samozřejmě velmi mnoho konkrétních otázek v jednotlivých individuálních případech jakým způsobem by se měl vybírat tento opatrovník. Protože my víme, že ne vždycky, jak si to v té praxi je tak jednoduché pedagogické znalosti, kulturní znalosti, cizinecké právo, to všechno jsou znalosti, které eh, ti lidé musí mít, eh, musí vědět o obchodování s lidmi. Eh, tito opatrovníci, musí umět anglicky, protože většinou ti nezletilí trošičku anglicky umí. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby ten opatrovník hovořil mateřským jazykem tohoto dítěte, ale bohužel v praxi to není vždy prosaditelné udržitelné. To znamená, že tady budeme muset ty struktury rozhodně ještě hodně dovylepšit v budoucnosti. Velmi složitou je také otázka toho, kdy toto dítě, které se stane zletilým, Já se omlouvám, já, prostě mi to tady nejde nastavit, ten PowerPoint. Znamená to, že v takovémto případě budeme aplikovat německé právo nebo mezinárodní soukromé právo, anebo poté právo eh, země původu, protože v těchto zemích například nemusí dítě dosáhnout nezletilosti už v 18 letech, ale může ji dosáhnout dříve či později. To znamená, že tady různé možnosti, jak eh, v podstatě získat povolení k pobytu jsou různé, to už jsem naznačovala. Ještě jednu věc. V roce 2015, vlastně na vrcholu uprchlické krize, eh, se, jsme se hodně zabývali otázkami vlastně Eh, eh, uprch, dětských uprchlíků a hovořilo se také, nebo rozhodli jsme se vlastně tady s tou hranicí pohnout 16 až 18 let, to znamená trošičku i dvoukolejový přístup, to znamená, je tady, jde tady o, o v podstatě prů, o průsečíky občanského, trestního i cizineckého práva. práva. V červnu tohoto roku, 2. června, německý spolkový sněm přijal zákon, který zakazuje sňatky nezletilých. A já vám teď vysvětlím, jak vůbec ten zákon vypadá. Já si myslím sama za sebe, eh, já si myslím, že my se opravdu snažíme v první a poslední řadě chránit práva dětí, kteří, které k nám eh, přicházejí. To znamená, že ano, ano, ta situace se v každém případě zlepšila, nicméně si myslím, že tady ten potenciál pro zlepšení ochrany nezletilých dětí je ještě dostatečně velký. Děkuji. Myslím si, že vše, co jsme tady doposavat slyšeli, bylo extrémně zajímavé. A my se opravdu snažíme co nejlépe řídit migrační toky. Protože samozřejmě víme, že v tuto chvíli Evropa stojí před velkými výzvami, hlavně v souvislosti s reformou azylových systémů. Máme tady velmi mnoho eh, křížových odkazů mezi Bruselem 2 a eh, azylovým systémem. A proto vlastně se k této otázce dostáváme opravdu v ten nejlepší čas. To znamená, že vy jste mimo jiné zmiňovali i to, že velmi často není možné vlastně vysledovat nebo zjistit, jak staré jak staří tito nezletilí jsou, protože nám chybí rodné listy a jiné dokumenty, což jsou samozřejmě problémy, kterým mnohé členské státy čelí opravdu eh, každý den. A to samozřejmě vyžaduje také mezinárodní zásah a ne pouze ze strany členských států Evropské unie, ale také ze strany jiných třetích zemí. Vy jste hovořila o opatrovnících eh, pro Eh, nezletilé bez doprovodu. Tady se taková situace samozřejmě komplikuje a je ještě daleko citlivější. Dnes Nezletilí bez doprovodu, kteří přicházejí do Evropy, jsou stále častějším fenoménem. A bohužel i z důvodu tohoto růstu počtu nezletilých bez doprovodu vlastně nemáme dostatek opatrovníků, kteří by byli ochotní převzít zodpovědnost za tyto nezletilé bez doprovodu, což je vlastně jedna z těch otázek, kterou řeší mnohé členské státy. To znamená, měl by být opatr, opatrovník nezletilého bez doprovodu placen, anebo měli by to být pouze dobrovolníci. Pokud by to měla být vlastně činnost, která je zcela bezplatná měla a dobrovolná, tak si myslím, že by to mohlo vést k tomu, že těch eh, opatrovníků bude ještě méně. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy by opatrovníci měli být nějakým způsobem odměňováni, tak už zase tady vystává to riziko o určité možnosti spekulativního jednání, takže možná vaše prezentace nám nějakým způsobem pomohou se v tomto o, orientovat. A teď bych poprosila dalšího řečníka, pana Georgia Dimitropolu. Paní, paní Dimitropolu, aby se k tomu vyjádřila. Next. Děkuji. Pokusím se v nadcházející čtvrthodině vás seznámit se studií FRA o systémech opatrovnictví, eh, která byla provedena v členských státech a smyslem bylo přispět k harmonizaci systému v Evropské unii. Ta studie byla poměrně obsáhlá, pokryla různé aspekty systému opatrovnictví, eh, také eh, odpovědnost eh, opatrovníků se zaměřením na to, jak národní ustanovení o opatrovnictví se v praxi uplatňují v případě eh, cizích zahraničních dětí, dětí, které mohou být oběťmi obchodu eh, s lidmi. Mm, to se týká i dětí třeba z EU, které se nacházejí v jiné členské zemi EU, které také se mohou stát obětí uh, Eh, obchodu s lidmi a mohou být třeba ty děti vykořišťovány, eh, aby vlastně se dopouštěly trestné činnosti, takže jsme se zabývali i tím, co se děje v těchto případech. Nejprve k terminologii. Neexistuje žádná společná definice opatrovníka v evropském právu, takže se to používá různě v různých členských státech. Je to Eh, nekonzistentní, používají se různé termíny k popisu eh, osob, jsou to třeba eh, zákonní zástupci, ochránci, opatrovníci, někdy jsou i různé termíny pro tyto osoby, protože se třeba zabývají i jinými věcmi než dětmi a mělo by se tedy eh, pracovat na sjednocení této eh, definice. Obecně se jedná o zákonné zastoupení a o opatrovnictví a je třeba porozumět rozdílu a rozlišovat tyto dvě funkce. Zákonného zástup, zákonní zástupci mají velice eh, omezený mandát, který je často přesně definován zákonem nebo se definuje v okamžiku jejich jmenování, zastupují dítě v konkrétních řízeních, může to být asilové řízení, může to být ale i situace v případě střetu zájmu mezi dítětem a rodičem, například to, jsou domácí, to je domácí násilí, kdy může být jmenován zákonný zástupce pro zastupování dítěte v tom řízení. Potom tady máme opatrovníky, jejichž eh, role je širší eh, než u zákonného zástupce, to znamená zahrnuje to zákonného zástupce, ale nejen jej eh, vlastně jedná ve prospěch dítěte v nejrůznějších aspektech, například o jeho ubytování, zdraví, společenský život dítěte a podobně. V praxi na národní úrovni tyto dvě funkci, funkce se mohou rozlišovat – to je třeba ve eh, Francii v praxi, jak jsem říkala, tyto dvě funkce mohou být oddělené. Jsou situace, kdy pro jedno dítě je jmenován jak opatrovník, tak zákonný zástupce. Pak máme situaci, kdy dojde ke střetu zájmu v případě, že eh, v takovém případě pak je jmenován zákonný zástupce a pokud máme situaci, kdy potřebujeme nějaké specializované znalosti, eh, to může být třeba právě azylová situace, nebo když dítě obětí obchodu s lidmi, nebo bylo vlastně součástí nějaké trestné činnosti, pak je možné, že bude jmenován zákonný zástupce ještě nad rámec opatrovníka. A eh, to je vlastně eh, i eh, stanoveno v textech OSN. Potom, eh, co je tedy v členských státech, tam se hovoří tedy o jmenování opatrovníků v případě, že dítě ti se nedostává rodičovské péče. A to konkrétně zahrnuje situace, kdy třeba rodič zemře, nebo eh, rodič eh, nemůže na základě soudního rozhodnutí vykonávat rodičovské povinnosti. To může být v důsledku násilí nebo vykořišťování ze strany rodiče a potom tedy je jmenován eh, opatrovník pro takovéto případy. Takovéto ustanovení se týkají všech dětí a vlastně nerozlišuje se tam mezi tuzemskými dětmi a zahraničními dětmi. Nicméně v praxi jsme zaznamenali, že eh, vlastně eh, záleží na tom, kde má to dítě trvalý pobyt eh, a to potom ovlivní vlastně i jmenování toho zákonného zástupce či opatrovníka. Ta na národnost dítěte tam hraje velkou úlohu, jestli je ze třetí země nebo ze země EU. V mnoha případech Eh, vedle zákonů na ochranu dětí. Eh, tady máme také asilové a migrační zákony, které také hovoří o jmenování zákonného zástupce. To znamená, děti, které žádají o azyl, eh, dostanou spíše zákonného zástupce a opatrovníka dostanou pouze podle rodinného práva nebo občanského práva v okamžiku, kdy tomu dítěti bude udělen status uprchlíka. Pak to jsou také případy o děti, které byly oficiálně uznány e, obětmi e, obchodu s lidmi. Potom se potom na ně vztahují ta, e, národní, ty národní právní předpisy. Pokud jde o evropské děti, tam panuje určitá nekoherence ohledně přístupu k těmto dětem v různých členských státech. Vlastně uplatňují se různé e, typy procesů nebo se neuplatní, protože v některých členských státech se to nepovažuje jako relevantní právní nástroj, protože e, se to týká především případu únosu dětí a nikoli obětí obchodu s lidmi, nebo když máme třeba dítě, které bylo bylo třeba nuceno k trestné činnosti. A obvykle potom ta jurisdikce se přenese zpět do členského státu, toho domovského, aniž by došlo k reálné policejní či soudní spolupráci nebo prostřednictvím velvyslanectví a nepodniknou se tedy žádné kroky. Eh, postupy jmenování. Ve většině členských státech to je soudní orgán, ale jsou i jiné přístupy, kdy to třeba může být eh, správní orgán, který jmenuje toho opatrovníka. Eh, to jmenování proběhne co možná nejdříve, ale obvykle neexistuje v legislativě nějaká časová lhůta a když ta lhůta je, tak eh, to někdy třeba 8 eh, dní, ale je to spíše výjimečné, jenom v málo právních předpisech členských států je konkrétně lhůta. Ty postupy jmenování mohou provádět soudy, ale také to může být ze zákona, například v Nizozemsku ten eh, opatrovnický úřad vlastně bude jednat eh, z titulu opatrovníka od, samot, od počátku, to znamená od okamžiku, kdy se třeba to dítě dostane do země. Eh, toto ustanovení je samozřejmě znamená, že k tomu jmenování dochází častěji. Ve všech členských státech se to eh, někdy řeší dočasným nebo prozatímním opatrovnictvím. Takováto mm, ustanovení jsou téměř ve všech členských státech. A potom třeba tím opatrovnictvím může být pověřeno přijímací centrum, kde je to dítě ubytováno. Takové případy máme i v Řecku, kde vlastně to dočasné opat opatrovnictví bylo svěřeno třeba místnímu a státnímu zástupci. Tato ustanovení vlastně řeší to, že je potřeba, aby to dítě urychleně někdo zastupoval, ale někdy se potom ta, ta, ten dočasný eh, opatrovník změní ve stálého opatrovníka, to má někdy vliv na kvalitu služeb, protože ti dočasní opatrovníci jsou často zahlceni mnoha případy a nemají dostatek zkušeností na to, aby se mohli zhostit těch eh, povinností opatrovníka. V některých zemích eh, existují specializované systémy, které řeší eh, ty konkrétní případy dětí bez doprovodu. Například v Nizozemsku mají specializovaný orgán v Belgii, ale také v Dánsku. Jsou specializovaná ustanovení, která se týkají eh, dětí bez doprovodu nebo nezletilých, eh, kteří se ucházejí o azyl. Ve vnitrostátních právních předpisech o opatrovnictví je vlastně se dává přednost tomu, aby opatrovníky byly jmenováni rodinní příslušníci. Pokud se jedná o Eh, děti bez doprovodu, tak se zjišťuje, zda mají nějaké rodinné příslušníky a, a jak už řekli kolegyně, je poměrně obtížné zjistit třeba příbuzenské vazby eh, a ještě složitější je i eh, posoudit vlastně povahu těch příbuzenských vztahů, zda třeba nejsou škodlivé, proto dítě často na to je krátký čas, protože třeba na hranicích je, je to dítě zaregistrováno a nejsou vždy dostatečné nástroje nebo zkušenosti na hodnocení těchto příbuzenských vztahů. Někdy máme ty takzvané oddělené děti, to znamená, že ty děti vlastně byly opuštěny až po té, co se dostaly na území členského státu, kdy vlastně ze začátku je doprovázel nějaký dospělý a ten v průběhu toho řízení je eh, opustil. Pak jsou také případy, kdy ten nezletilý bez doprovu provodu eh, vlastně eh, obdrží opatrovníka, aniž by ta situace byla řádně vyhodnocená, neposoudí se třeba, zda to dítě nebylo nějak zneužito nebo nestalo se obětí obchodu s lidmi. Už říkala paní předsedkyně, že důležitým tématem pro členské státy je to, že eh, těmi opatrovníky eh, by mohly být dobrovolníky nebo by to mohly být nějací profesionální opatrovníci, řeší se, co je vlastně nejlepší. To opatrovnictví je uspořádáno různě v členských státech, v některých zemích to jsou dobrovolníci, eh, ale také máme země, kde to mohou být jak dobrovolníci, tak profesionálové nebo Eh, vlastně eh, osoby samostatně výdělečně činné a zatím není eh, ještě úplně jasné, jaký typ by byl nejvhodnější. Důležitější jsou spíše ustanovení týkající se kvalifikace těchto osob, dohledu podpůrných služeb, které vlastně mu pomáhají při plnění svých povinností. Eh, úkol eh, toho opatrovníka je náročný, protože není vždy eh, definován v zákoně. Je tam vlastně v zákoně obvykle obecně uveden mandát opatrovníka, co vlastně má dělat podle těch vnitrostátních právních předpisů. Někdy existují další dokumenty, různé pokyny eh, pro to, jak ten opatrovník má vykonávat své úkoly, ale nejsou právně závazné. A důsledkem toho je, že v praxi mezi členskými státy je velký rozdíl v tom, jak to opatrovnictví vypadá, ale i někdy v rámci jediného státu. Obvykle je to tedy upravováno nějak na místní úrovni, takže to eh, může vést k velice odlišným postupům. Abych uvedla příklad úlohy opatrovníka při posuzování věku. To je věc, která se řeší i v evropských právních předpisech. V praxi zaznamenáváme, že opatrovníci jsou často jmenováni až po posouzení věku, nikoli před ním, takže eh, pak je problematické určitě, jaká by měla být ta úloha opatrovníka při tom posouzení, protože ty postupy se tak liší. Na závěr, eh, jaké jsou tedy eh, hlavní výzvy týkající se dětí bez doprovodu? Jeden problém, eh, o tom už hovořili kolegyně, je, že migrační a azylová, azylové zákony vlastně jsou nadřazeny zákonům na ochranu dítěte, ale často tady panuje určitá roztříštěnost těch právních předpisů. A výsledkem je, že vlastně hodně záleží na tom, kde má to dítě pobyt, jaká je jeho státní příslušnost a podle toho se vlastně určí, jaké právní předpisy pro něj budou rozhodné. Potom je problematická lhůta pro jmenování opatrovníků, možná by se dala zvážit cesta soudních rozhodnutí, ale to by také mohlo být komplikováno a to rozhodnutí prodlužovat. Je třeba především poukázat na to, že vlastně při registraci dítěte se začne posuzovat věk, už tady bylo řečeno, že není žádný harmonizovaný postup při posuzování věku Někdy vlastně eh, i v rámci jediného členského státu se to hodnotí jinak. A eh, například eh, posuzuje se věk i v případě zjištěné trestné činnosti, ale tam ten postup je jiný, když se třeba zjišťuje oběť mm, a její věk, nebo když se zjišťuje věk pachatele. Dále, jak vlastně je doložen výsledek toho posuzování věku, to je také problém, protože někdy to nejde nějak doložit. A toto jsou věci, které jsou ještě důležitější u těch dětí bez doprovodu, protože především u řízení eh, na hranicích, kde je to dítě registrováno, se také data vkládají do Eurodaku a v této fázi je dosti obtížné, když zadáváte data do Eurodaku, eh, potom už ta data nějak změnit, ale ono to má veliký vliv na život toho dítěte a je to velice eh, potom komplikované ty údaje v té databázi nějak měnit. Také je složité určit eh, postavení dítěte jakožto nezletilého bez doprovodu. Nebo pak je tady problém vlastně dětí, které už uzavřely sňatek. To jsou zase postupy, které se liší v jednotlivých zemích. V Řecku občanské právo říká, že v případě dětí, eh, které už byly, eh, tedy uzavřely sňatek, tak potom vlastně dospělý manžel či manželka může být eh, Eh, určen jako ten zákonný zástupce, ale je potom komplikované, eh, jak posoudit ten jejich zájemný vztah, protože máme případy nucených sňatků a podobně. A pak jsou země jako Nizozemsko a Dánsko, kde se určí dočasný opatrovník, tak aby bylo více času na posouzení těch příbuzenských vazeb a povahy těch eh, vazeb. No a nakonec bych chtěla poukázat na eh, přeshraniční spolupráci při ochraně dítěte, ale také v případě sjednocování rodin Dublinsk, případu podle dublinského nařízení. Tam úloha opatrovníka je velice omezená. Může se to zase lišit mezi jednotlivými zeměmi. ti opatrovníci mají různou úlohu. Někdy jsou do toho řízení zapojeni, protože zajišťují nejlepší zájem dítěte, ale obvykle v členských státech je dána konkrétní úloha opatrovníka v těchto postupech a řízení. A posuzování příbuzenských vazeb dítěte na eh, vlastně nějakého dospělého doma nebo v členském státě, kam to dítě má být odesláno dle dublinského řízení. Tam je prostě klíčové, kdo to posoudí, pomocí jakých nástrojů, jaká bude úloha opatrovníka, jaká je úloha Úřadu na ochranu dětí. Obvykle se tím zabývají migrační a asilové orgány. A přitom úřady na ochranu dítěte se k tomu nedostanou, přestože vlastně mají lepší znalosti v této oblasti. E, Evropská síť e, pro opatrovnictví, která se teď zkoumá, by mohla e, vlastně přispět ke zlepšení situace. To by mohl být nástroj, který posílí mezinárodní spolupráci a také vyřeší některé tyto otázky v rámci mezinárodní spolupráce. Že pak je taky otázka, kdy to opatrovnictví skončí, protože jsou i zde různé postupy. Někdy, když je ten opatrovník jmenován soudem, tak pak ten soud musí to opatrovnictví i ukončit. A to vyvolává složité situace když se děti mají přesouvat i mezi členskými státy EU. Děkuji. Okay, thank you, thank you. Eh, děkuji vám eh, mnohokrát za tyto tak eh, zajímavé prezentace. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě ale eh, vaše prezentace na mě udělaly opravdu eh, dojem. A nyní začneme s otázkami a odpověďmi, prosím. První dotaz. Děkuji vám mnohokrát eh, za to, že jste zde pohovořili o těch hlavních problémech, kterým čelíme v otázce dětí. Ten můj dotaz je docela široký, protože já bych chtěl vědět, jak vlastně funguje úmluva. Já jsem eh, z Dánska a jak eh, pravděpodobně víte, v naší zemi máme eh, velmi dobrou péči o, o naše děti, jsou-li dánskými občany, ale naše vláda Eh, neváhá rozdělit eh, takto eh, uprchlíky mezi rodiny a my nyní posíláme dokonce děti zpátky do Somálska, i když se narodili a byly vychovány v Dánsku tyto děti. Proto je pro mě komplikované vědět, eh, jak, eh, jak, jak silná tato umluva je a co je potřeba eh, v naší vlastní evropské smlouvě, co je potřeba, abychom zajistili závazné, rovnocené zacházení s dětmi. A děti tedy na evropské půdě co bychom měli udělat. Angela uh, Merklová pravděpodobně vyhraje německé volby a potom budeme mít uh, nový podklad pro změny smluv. Co bychom měli udělat jako politici? aby se ke všem dětem na evropské půdě přistupovalo stejně. Co musíme udělat proto, aby jejich práva byla silnější eh, v případě soudních rozhodnutí? Já nevím, jestli na to můžete odpovědět, ale já bych k tomu chtěl nějaké, abyste mi poradili. E, to je opravdu e, komplikovaná a otázka, nevím, jestli jsem to já, která bych na to měla odpovědět, ale já jsem poslouchala váš dotaz a číslo jedna je, aby existovala e, důslednost v rámci národní legislativy a v migračním právu, aby i neexistovala diskriminace, aby se přistupovalo ke všem dětem um, stejně. To je, myslím, výchozí pozice a to se netýká pouze Dánska, ale i eh, v jiných eh, členských státech, když se podíváme na naše vlastní země, když se podíváme na ochranu dětí a na migraci, tak ta legislativa uh, E, není v souladu. Když se podíváme na právo, které se zabývá ochrany dětí, tak by se mohlo uplatňovat efektivně. E, třeba jsem uvedla e, příklad opatrovnictví, kde se dává priorita, aby byli vybráni rodinní příslušníci, protože to je v pořádku, protože tam už existují ty rodinné vazby a je to nejvhodnější osoba, aby byla opatrovník, ale když se podíváme na Eh, situaci, kdy eh, tam je nějaký problém v rámci rodiny, tak eh, třeba dítě, které je z Maroka, Somálska, Irie, či Iráku či Sýrie, tak prostě tam se objevují osoby, které neznáme, tak když uplatníte toto ustanovení, tak jak nejlepším způsobem se to dá uplatnit, jak můžeme posoudit ten vztah, jak třeba e, posoudíte ty vztahy rodinné, když neexistují žádné dokumenty. A to je ten přístup, prostě případ od případu a podívat se na konzistentnost, e, zásada zákazu diskriminace, zásada zákazu diskriminace, to je ten výchozí bod. Eh, chcete ještě někdo zareagovat, ale eh, ještě ten eh, pán vzadu požádal o slovo. A Mr. Van, pan nejdřív pan Van Loan. Já bych se chtěl k tomuto vrátit. Eh, vy eh, předpokládáte, že právní nástroje tam nejsou, ale já nevím, jestli je to správný předpoklad. Já jsem přesvědčen, že my máme to, co potřebujeme. To je spíše otázka uplatňování. Článek 3 eh, úmluvy OSN o ochraně dětí, tak že vždy se musí dbát nejlepšího zájmu dítěte. Ale pro mě je eh, komplikované eh, konstatovat, že dítě, které eh, vyrostlo v Dánsku, hovoří dánsky, takže by se mohlo poslat do Nigérie nebo do Somálska, aniž by se, jak by se to mohlo doložit, že to je v nejlepším zájmu dítěte. Já si myslím, že i v Dánsku Eh, prostřednictvím eh, soudního řízení a mm, nevládní organizace eh, by mohly mít také ze úlohou, aby pomáhali vymáhat právo. Já si myslím, že toto se musí řešit v některých zemích. Je zřejmé, že byste dítě poslali zpátky za těchto okolností. To je eh, eh, závěr, eh, který plyne z umluvy OSN o ochraně dětí. Je důležité tedy lépe uplatňovat současné právo, než abychom dodávali nějaké nové stupně práva. Nevím, jestli s tím kolegové souhlasí. Já bych chtěla poskytnout možnost pánovi, který sedí vzadu. Děkuji vám, paní předsedající. The Hague Conference on Private Já jsem eh, tajemníkem Hákské konference pro eh, soukromé plávo. Hákská konference eh, vítá studie, které byly představeny během tohoto workshopu a my souhlasíme s mnoha závěry. My v Hákské konferenci připravujeme studii v této oblasti pro uplatnění Hákské umluvy z roku 96, o které se hovořilo během tohoto workshopu. My to děláme, zatímco konzultujeme UNICEF, UNHCR, eh, Mezinárodní sociální službu a také eh, výbor OSN pro práva dítěte. Ten výbor pro eh, práva dítěte v připomínce 6 roku 2005 eh, podpořila eh, úmluvu 96 eh, pro tuto oblast a na schromáždění OSN, kde se hovoří o pokynech pro alternativní péči, tak vyzývá státy, aby aplikovali Hákskou úmluvu z roku 96 pro děti bez doprovodu. My souhlasíme eh, s touto studií, že současné eh, eh, problémy by měly být řešeny široko. To je ten komentář 5 kde se hovoří o hladomoru, o občanské válce, environmentální katastrofy a také socioekonomické problémy. My souhlasíme s touto studií v tom smyslu, že nařízení Brusel 2a eh, má svá omezení. Tak, jak je to ve studii v Evropě, by to pokrylo pouze děti eh, z Rumunska či Bulharska. A to je proto, že článek 61 z Bruselu 2a praví, že se to týká pouze eh, dětí, které už jsou, které jsou pouze pouze děti, které jsou rezidenty v Evropské unii. A potom my souhlasíme s těmi závěry, že umlova 1996 ohledně eh, systému spolupráce a ohledně centrálních úřadů tak je mnohem sofistikovanější než nařízení Brusel 2a. Ale tam je eh, jeden bod, eh, se kterým úplně nesouhlasíme v této studii, a e, ty příklady byly dnes uvedeny. E, umluva z roku 96 se neomezuje pouze na e, uplatňování v případě jiných smluvních států. Jsou tam všeobecná práva ohledně jurisdikce. Ekvivalent článku 13 Brusel 2a, tak ekvivalentem je článek 6. Bez ohledu na to, zda-li to dítě má obvyklý pobyt ve smluvním státu či ne, a to té se týká článku 11 a článku 12 12. V obou těchto článcích se hovoří o tom, co jsou eh, jaká jsou ta pravidla, když se dítě pošle zpátky do nesmluvního státu. A to musí být vyjasněno ve studii. Ale ty nesmluvní státy, tak tam tento systém se neuplatňuje. Ale co my víme z praxe, třeba v České republice, že eh, ten stát pracuje s ambasádami, eh, tam, kde jsou ty děti v té jurisdikci. A také se spolupracuje s eh, organizacemi Save the Children a s Červeným křížem v případě, že jsou poslány do nesmluvních eh, zemí. My máme eh, case law z Spojeného království a z Irska, kde se uplatňuje článek 11. Takže toto by se mělo podle našeho pohledu vyjasnit. Děti, eh, migranti, to je globální problém a vyžadujeme globální řešení. Eh, chceme-li ke všem dětem přistupovat eh, stejně v případě Hákské umluvy, tak musíme implementovat umluvu z roku 1996. Potěšilo nás, že v této studii se hovoří o tom, a je tam doporučení, že všechny členské státy by měly globálně Eh, uplatňovat Hákskou umluvu z roku 96. Proč bychom neudělali eh, krok dopředu, abychom eh, podporovali globální uplatnění umluvy z roku 96. Udělejme, aby ti, kteří pracují v této oblasti, aby to měli jednodušší, aby měli pouze jedno řešení. Umluva z roku 96, zatímco Evropská unie souhlasila s tím, že bude mít pouze jeden eh, soubor pravidel pro ochranu dětí, tak my bychom eh, přivítali eh, pro dobro konzistentnosti, abychom měli pouze jeden soubor pravidel, který by se týkal dětí bez provodu. A my máme podporu OSN a UNICEF a UNHCR. Děkuji. Děkuji, děkuji za váš eh, příspěvek, ale vypadá to, že chce někdo ještě reagovat, pane Hůd. Děkuji, děkuji za tento příspěvek. Ale ještě k té odpovědi. Já si myslím, že tady existuje ta potřeba podívat se na ten právní základ ve chvíli, kdy jde o péči o dítě. Například v Dánsku nemůžete k soudu ve chvíli, kdy vláda v podstatě odděluje dítě od jejich rodičů. Lze se tady odvolat ale jenom správní cestou. A kdykoliv, kdy hovořím se zástupci Soudu pro lidská práva a lidmi z kabinetu komisaře pro lidská práva z Evropské rady, tak um, tady ty pochybnosti opravdu panují o tom, zda je to v pořádku či ne. A já mám ten pocit, že i evropské soudy se vámi zdráhají v těchto případech rozhodovat. Já se snažím právě těmto lidem a těmto rodinám pomáhat a Kdykoliv, kdykoliv, kdykoliv se o to snažím, tak mě říkají, dávej pozor, buď opatrný, buď opatrný, buď opatrný, protože to vypadá, že tvůj případ nevezmou. A z toho pro mě vychází, že ta, ten právní základ není dostatečný, protože oni jako odborníci mi nejsou schopni ani ten eh, případ zanalizovat. Takže tady ten právní základ, podle mého názoru, musí být silnější. A byl bych velmi rád, kdybyste se k tomu vyjádřil. Takže pokud mi dovolíte. Ano, vy jste zmínil roli Štrasburského soudu. To je opravdu velmi složité, protože tento soud nemá pravomoci v oblasti asilové politiky. To znamená, že oni se od toho distancují. Ale vy říkáte, jak těžké je to prosadit v Dánsku a proto se ptám, zdali tady se nemá zásadně jednat právě v Dánsku. Není ta interní struktura taková, že vlastně ne, ne, není, nedělá to, co vyplývá z mezinárodních úmluv? To znamená, že neumožňuje svým občanům a lidem na je, je, jeho území v podstatě aplikovat nadřezené mezinárodní právo. To znamená, že já si myslím, že tady jde o nedostatek národního dánského práva. Ale byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřili i moji kolegové. Nevím, zdali by se někdo z našich kolegů k tomu chtěl ještě chtěl vyjádřit, ale možná, že bychom to neměli omezovat pouze na Dánsko. Ne, ne, ne, o to mi také nejde, ale chci říct ještě jednu věc. Pro mě lidská práva, práva dětí jsou opravdu univerzální. To znamená, že to tady nejde o dánské právo a dánskou strukturu. Tady jde o otázku, <laughs> které se musíme věnovat opravdu v rámci mezinárodní právní struktury. A vy jste říkali, že tento Evropský soud pro lidská práva nemá v tuto, v tuto chvíli pravomoc rozhodovat, ale není to pravda. My tady máme rozsudky z roku 2015, 2013, 2011, to je například ten příklad té somálské rodiny, kterou jsem zmiňovala, takže tady je v podstatě ten precedens a proto se ptám, zdali tady ještě něco potřebujeme, protože pro mě je to tak nejasné a všechny ty odpovědi, které vlastně získávám, ty jsou tak nejasné, tak vágní. Takže chceme-li opravdu zajistit univerzální ochranu dětí, tak já se ptám, zdali tady by to nevyřešil silnější mezinárodní právní základ a pokud ano, tak jak to zajistit. Ano, v souvislosti s tím, co bylo řečeno. Ano, je možné, že budete muset vylepšit vlastní legislativu, ale chci říci, že ta legislativa tady je, ale problém je tady mezi nekoherentností různých částí zákonů. To znamená, že vy si můžete prostě jednoduše vybírat ten zákon, který se vám nejvíce hodí a to je dovolené. Což jaksi v některých případech může být vhodné. A je, udělat, je třeba samozřejmě všechno pro to, aby ty děti byly chráněny, protože my máme samozřejmě případy mnoha sloučení rodin, což je samozřejmě to nejlepší, ale samozřejmě ve chvíli, kdy by k tomu nemohlo dojít, tak tady existují další alternativy a samozřejmě jde hlavně o to, aby se zohledňoval nejlepší a nejvyšší zájem dítěte, to znamená hledání opatrovníka či jiné ale samozřejmě záleží na tom, jak se všechno toto aplikuje a kdo to rozhodnutí přijímá. A myslím si, že všechna, všechny ty projevy, které tady zazněly, eh, pro mě znamenají, nebo z nich pro mě vyplývá, že ano, ty nedostatky tady jsou. Takže ve chvíli, kdy tyto konečné konečná rozhodnutí v podstatě přijímají lidé z migračních úřadů, no tak eh, já teď, aniž bych je chtěla nějakým způsobem soudit nebo říkat, že to jsou dobří či zlí lidé, no tak oni prostě nemají tu expertízu, nemají ty znalosti pro to, aby takto rozhodovali. Prostě policijní úředník nemá schopnosti a znalosti na to, aby mohl přijímat konečné rozhodnutí o ochraně dítěte. To znamená, že kdo přijímá toto rozhodnutí? To si myslím, že je opravdu extrémně, extrémně důležité. To znamená, celého toho procesu se musí účastnit úřady pro péči o dítě, ale hovoříme tady také o institutu opatrovnictví, protože obecně je to vnímáno tak, že opatrovník musí zastávat nejlepší zájem dítěte a ve chvíli, kdy jde o možnost navrácení, tak ve chvíli, kdyby tedy ten opatrovník eh, v podstatě zanalizoval že návrat dítěte není rozhodně v jeho nejlepším zájmu, no tak jednoduše nemá nástroje, jak tomuto návratu zabránit. To znamená, že tady je zcela zásadní to, že sice ty, ty soudy sice uznávají, že tento opatrovník má jaksi všechnu expertízu na to, aby vykonával ochranu nad dítětem, ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak vlastně nemá ty pravomoci, které by mu to umožnily. Také jsme hovořili o přeshraniční nadnárodní spolupráci, která samozřejmě musí být zkušten, skutečností, ale všichni musí mít také, všichni musí mít k dispozici také nástroje pro to, aby tak mohli konat. A já si myslím, že ještě lidé na to nejsou zcela připraveni, protože tady máme případy, o kterých jednají, ale ne vždycky jednají efektivně a souvisí to s jazykovými, administrativními, časovými překážkami. Takže oni vlastně mají co dočinění úplně s novým světem, ale nikdo jim nedal do rukou ty nástroje prostřednictvím, níž by mohli jednat. A teď eh, ve velmi mnohých případech, a byl tady vlastně zmíněn ten český případ, Například tady máte centrální úřad, pro který pracuje 50-60 lidí. Myslím si, že to je velmi dobrý příklad toho, jak by měly ústřední úřady pracovat. A poté máte jiné státy, kde vlastně na ministerstvu je prostě jeden člověk, který je za to zodpovědný. No, takže tady máme samozřejmě nový návrh, protože Jinak samozřejmě nemůžeme tady hovořit o nějaké praktické efektivní implementaci, to je to, co bych tomu řekla já. Já jsem chtěla je, jenom k tomu dodat jednu věc. Já si myslím, že nejde o to tady v tuto chvíli se dohodnout na nových pravidlech. Já si myslím, že jde o provádění těch již existujících pravidel. A teď se můžu odkázat na dublinské transfery. To znamená ve chvíli, kdy to dítě ví, že eh, rodin, má rodinu v jiném členském státě a teď tady v tuto chvíli má jak se dojít ke transferu, to znamená například zajistit přejezd matky z Řecka do Francie, tak v rámci tohoto rámce máme Dublinskou úmluvu a potom tady máme třetí článek eh, úmluvy o ochraně práv dětí, ale co se děje v těchto případech? Jsou to ty migrační úřady, které se rozhodují nebo rozhodují o těch transferech. To znamená, jsou to francouzské a řecké migrační úřady, které, při, které přijímají rozhodnutí. A oni samozřejmě tedy mají ty pravomoci rozhodovat. A teď si představte, že by například francouzské nebo řecké úřady se rozhodly, že ten transfer ne, k tomu transfermu nedojde, což by samozřejmě nebylo v nejlepším zájmu dítěte, protože jeho nejlepším zájmem je být s matkou, tak v, tom, v té úmluvě se vlastně nezvažuje žádný nástroj, Prostřednictvím něhož by tento nezletilý či jeho opatrovník se mohl nějakým způsobem odvolat proti rozhodnutí migračních úřadů. To znamená, že nikdo, nikdo tady nemá možnost nějakým způsobem se postavit. To znamená, že ty nástroje jsou, ale my tady potřebujeme ještě soudní řízení a další nástroje, které dají nezletilým a opatrovníkům moc jednat opravdu v nejlepším zájmu dítěte, protože jde o nejlepší zájem dítěte. Ale pokud tady samozřejmě nebude nikdo ty nástroje používat, nebo nebude o nich vědět, nebo nebudou aplikovány, tak eh, to samozřejmě je problematické. Děkuji, děkuji. Vy jste se ještě přihlásila o slova. Dobrý den, Konstance Herman z italského ministerstva spravedlnosti. Jeden bod, který jste zmínili, protože vy říkáte, že vlastně tady nepotřebujeme další zákony a legislativu, jenom lepší koordinaci. Já jsem chtěla pouze uh, tady ještě vyzvihnu ten problém nezletilých bez doprovodu. A co ty, kteří, ti, kteří nehledají eh, nebo nežádají o azyl? Je tady v podstatě mezera v právu a pokud ano, tak eh, je třeba aplikovat mezinárodní soukromé právo, protože například u nás nezletilí eh, bez doprovodu nemohou být navráceni za žádných okolností. To znamená, co s těmi, kteří si nepodají žádost o azyl? Ano, to je velice důležitá otázka, protože se jedná o velký počet dětí, které nežádají o azyl nebo nesplňují podmínky pro získání statusu uprchlíka. A v mnoha případech, a je to také případ Francie, eh, kde máme děti bez doprovodu, eh, která jsou, ehm, ty děti jsou potom chráněny před rozhodnutím o návratu nebo o vyhoštění. A je třeba najít nějaké trvalé řešení pro ty děti, eh, aby byly chráněny. Všechno, co v současnosti existuje pro děti, které žádají o azyl, nemá ekvivalent pro děti, které o to nežádají. Příklad všechny možnosti eh, vlastně združení dítěte s jinými rodinnými příslušníky, kteří žijí v jiném členském státě. Tato možnost existuje v dublinském nařízení, ale mimo Dublin neexistuje nic pro děti, které se, eh, se nepožádají o azyl. Je tedy možnost slučování rodin, ale to předpokládá, že nějaký rodinný příslušník, příbuzný má zákonný eh, pobyt v jiném členském státě a často tomu tak není. Oni mohou v Evropě pobývat, ale ne vždy legálně a ne vždy tedy lze uplatnit slučování rodin. A v takovém případě pak nemáme žádný nástroj, jak umožnit takovýto transfer a jak eh, zorganizovat takovéto slučování rodin a i na základě eh, nařízení Brusel 2 a není možné zavést transfer umístění dítěte do jiného členského státu, ať už s otcem nebo s matkou, protože eh, ten postup umístěvání eh, není, takto, není k tomu určen. Takže skutečně tady jsou prázdná místa v současných právních předpisech, pokud se týče těchto dětí. Děkuji. Eh, nyní zástupce Hákské umluvy, Hákské konference. Všechna tato eh, trvalá řešení eh, jsou vlastně obsažena v článku 3 o působnosti úmluvy. To znamená tyto transfery, umistování, eh, slučování rodin v členském státě, ve třetím státě, to všechno je pokryto úmluvou z roku 96. A pravidla pro správní spolupráci pokud se řádně uplatňují, tak je všechno toto možné řešit na základě umluvy z roku 96. Jediné trvalé řešení, které zatím není podle té konvence možné, to je mezinárodní adopce, proto platí eh, umluva z roku 93. Do konce, roku 20, eh, do konce měsíce července bychom měli na našich internetových stránkách uvést studii, která se toho týká a také tam najdete seznam všech ustanovení umluvy, které se uplatňují a které je možné uplatňovat. Ano, já nepochybuji, že umluva zodpoví všechny otázky, ale mm, mm, problémem je hlavně uplatňování. Eh, takže ty hezké zásady máme. A samozřejmě už to je dobré, ale teď je ještě třeba zajistit eh, jejich eh, aplikaci. Prosím, chcete ještě reagovat? Ano. Nemůžeme říci, že všechno je pokryto, protože když tedy uvedu příklad, pokud máme dítě, které nepožádá o azyl a je nyní ve Francii a má otce třeba v Řecku, tak není možné použít eh, to umistování podle Hákské konvence, protože článek 33 předpokládá umístění dítěte do hostitelské rodiny nebo do nějaké instituce, tak tomu není, nebo tam je zmíněna ta instituce kafala, a to také není ten případ, protože se vlastně jedná jenom o to, že to dítě má být umístěno k svému otci, ale to vlastně na to nepasuje žádný tento případ, takže tam jsou správní místa a proto tady je tedy návrh zpravodaje parlamentu pro revizi eh, nařízení Brusel 2a a tam se právě navrhuje, že by se upřesnila, eh, upřesnilo toto umístěvání, tak, aby bylo možné vlastně to dítě umístit u rodinného příslušníka, což je věc, která zatím není možná a je to velice hodnotný návrh. Pokud to bude schváleno, tak to bude opravdu velice pozitivní. Oui, pour répondre brièvement. Ano, stručně odpovím. Tento transfer by neproběhl podle pravidel pro spolupráci, ale spíše pro, podle pravidel pro určení soudní příslušnosti na základě článku 8 a 9, kde se vlastně ta soudní příslušnost přemístí tam, kde se nachází otec. To vyžaduje spolupráci s ústředními orgány, aby se zjistilo, kde jsou příbuzní, eh, u níž může být dítě umístěno a potom by to nešlo cestou eh, správní spolupráce, ale cestou přemístění soudní příslušnosti. Děkuji. Ano, děkuji, to je eh, informace, eh, kterou také ještě musíme strávit a zvládnout. Ještě nějaké otázky, pan Rode. Yes, thank you. Děkuji vám. Děkuji také za tato vystoupení. Já bych souhlasil, že v téměř ideálním eh, světě eh, ta diskuze by spíše měla být ohledně toho, jak eh, uvádíme do praxe všechny ty úmluvy a jakým způsobem je provádíme. Ale já si myslím, že vy jste přehledli jeden velmi důležitý bod a to je, že vlády v celé Evropě se eh, velmi eh, se spíše starali o jiné věci než o implementaci úmluv. A to je problém, který musíme vyřešit. Ta otázka je, jakým způsobem to můžeme společně vyřešit, protože pro mě je to obrovský problém, eh, že v bohatých zemích vlády se snaží, nebo alespoň říkají, eh, že chtějí že chtějí spochybnit tady tyto úmluvy. Jak to můžeme vyřešit? Já se omlouvám, že jsem aktivní, paní předsedající, ne, to je eh, výborně, my jsme rádi, když eh, takto aktivně vystupujete. Já se dívám na obličeje našich expertů, na jejich tváře a nevím, eh, eh, na koho bych se měla zaměřit. Ano, my souhlasíme, že to je obrovský problém. A tím způsobem, jak to formulujete, nám ukazuje, že eh, právo není primárně řešením, že tady to je otázka právního státu v případě některých vlád a je to prostě hlavně politický problém. A my tedy, to je potom úplně jiný eh, druh eh, hry. Eh, můžeme udělat, co můžeme v rámci práva, ale ano, potom se dostanete prostě až k hranici a tam už začíná politika. Pokud politici nerespektují právo, no tak co může dělat právo? To je potom velmi komplikované. Musíte zmobilize, zmobilizovat politickou eh, podporu, abychom chránili právo. A eh, pořád jsme o to žádání, abychom povstali za právní stát. Ano, já si myslím, že se musíme postavit a eh, hájit právní stát a, a musíme se obrátit na členské státy a také eh, se eh, dívám na eh, to, že to nejsou jenom členské státy Evropské unie, které podepisují tady tyto úmluvy. A je zde ještě hodně práce před námi. Poslední dotaz. Nabyli jste dojmu, že ta situace se zhoršuje kvůli tomu, že do Evropy přichází tolik migrantů? A nebo ta situace byla lepší předtím? Předtím, než eh, přišlo eh, tolik lidí. Eh, můj osobní názor je, že se situace nezhoršuje, ale zviditelňuje se. Já pracuji už více než 15 let v této oblasti dětí bez doprovodu a dříve to bylo stejné, prostě posouzení eh, věku, eh, ubytování a tak dále. Těch, či, těch počtů ale bylo méně, týkalo se to rovněž eh, méně členských států. Ten problém nebyl tak viditelný. Dnes se ta čísla velmi rychle zvyšují, především v některých členských státech a jsou to opravdu potom operační výzvy, je to stále komplikovanější a kromě tady otázky provádění, eh, eh, ochrana dětí versus eh, migrační právo, tak potom tady máme také problémy, které se E, týkají samotného výkonu, třeba jakým způsobem e, můžeme e, najmout vhodné profesionály, kteří to budou řešit a existuje-li politická vůle. Ano, ale potom, dobře, ale potom to chce čas a také v některých zemích, třeba v Rakousku, na začátku tam byl velký problém s dětmi bez doprovodu a také s opatrovnictvím a všechno se to řešilo ve Vídni. Systém skolapsoval kvůli velkému počtu, ale potom, ale bylo to kvůli e, distribuční politice. A všechny ty e, případy žadatelů o azyl se e, řešily ve Vídni, včetně dětí bez oprovodu, takže během, během prvního měsíce, kdy se ty případy rozdělily, do eh, těch jednotlivých eh, spolkových eh, zemí v Rakousku, no tak potom se to vyvážilo. Ten problém se, ten problém nezměnil, ale prostě už to bylo v rovnováze. Ten problém byl prostě stejný, ale byl skrytý. Ale dnes už prostě E, nemůžete to schovat, musíte to e, řešit a ty státy, e, které byly zdráhavé, no tak prostě to musí nějak řešit. Já bych se chtěla připojit ke kolegyni. Tyto problémy jsme měli i předtím, ale předtím jsme měli problém E, třeba s jedním případem opatrovnictví za rok, ale dnes e, se jedná o mnoho případů. E, ty problémy jsou nyní více zřejmé, ty problémy tam vždycky byly a nyní je čas, abychom o tomto hovořili a abychom to také řešili. A dnes je to také příležitost v rámci jednotlivých členských států, ale také je to příležitost pro Evropskou unii, protože prostě je věc, na které se musíme dohodnout. Je určitě zcela důležité, aby ty eh, veřejné eh, úřady aby eh, prostě se skontaktovali s, mm, s těmi, kteří se tím zabývají. Musíme se postarat o to, aby jsme spolu navzájem hovořili. Je to také problém Eh, zemí, eh, které nejsou eh, členy EU nebo nejsou signatáři úmluvy z roku 96 a my nemáme spolehlivé informace ohledně právní situaci nebo co se týče dokumentů. A pokud bychom zde nějakým způsobem pokročili, tak by to bylo určitě užitečné. Já to vidím ale jako příležitost. Sens que les deux já bych chtěla navázat na své dva předřečníky. Ty otázky dnes jsou velice aktuální kvůli počtu dotčených osob, takže to vypadá, že teď úřady skutečně chtějí spolupracovat. Dříve se navzájem ignorovali, teď už se seznamují kvůli počtu řešených případů, ale jsme jenom na začátku. A myslím si, že ten výraz příležitost je opravdu velice příhodný. Možná to je překvapivé, Eh, když hovoříme o příležitosti, ale máme tady opravdu velký počet nezletilých bez doprovodu. A díky právě tomu vysokému počtu se pociťuje potřeba a také především vůle spolupracovat mezi příslušnými orgány pro otázky migrace a mezi soudními orgány pro ochranu dítěte. Takže takovýto pocit aspoň eh, máme, nebo jsme měli, když jsme hovořili s různými zástupci příslušných orgánů. Eh, eh, Dobře, můžeme ukončit tady tuto debatu přes dramatickou situaci těchto dětí bych to ukončila pozitivně a je potřeba tedy zlepšit situaci. Já bych chtěla poděkovat eh, všem za jejich účast, také bych vám chtěla poděkovat za velmi zajímavou diskuzi a Obzvláště bych chtěla poděkovat eh, příslušnému oddělení, které sorganizovalo eh, tady tuto konferenci. Chtěla bych poděkovat také všem řečníkům a také za dokumenty, které budou určitě velmi zajímavé. Eh, děkuji vám, děkuji vám mnohokrát.